Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes ráno, ta, pardon, 1. Eh, září před 75 lety eh, začala druhá světová válka přepadením ze strany nacistického Německa, které přepadlo sousední stát Polsko. Eh, byl rozpoután světový požár díky šílené ideologii, která způsobila jenom ničení ve svém šílenství Eh, zničit politiku a životní prostor jiných států. Jiné země měly být vykořišťovány, zotročeny, celé národy měly být vybity. A došlo k radikalizaci, která vedla k tomu, co bylo nazýváno totální válkou. Předešel tomu cynický pakt mezi Hitlerem a Stalinem, který vedl k tomu, že do Polska pochodovaly dvě armády a výsledek, že Německo přepadlo Rusko, způsobilo neobyčejné utrpení této zemi s výsledkem, že o šest let později i Německo bylo naprosto zničeno. 60 milionů mrtvých. Padli na bojištích, vyhladověli a zemřeli hladem v zajetí válečném. Civilisté, muži, ženy, děti e, naprosto svévolně vyvražďováni, systematicky vyháněni ze svých domovů a v bídě zemřelých na ulici. Někteří zajati na bitevních polích, jejich těla zničena bombami popraveni na popravištích anebo vháněni do plynových komor. Nejhlubší bod civilizace, eh, vyhlaz, snaha o vyhlazení židů, vyhlazování Romů a Sinty. Dámy a pánové, eh, tento civilizační zlom až do dneška vrhá své stíny Eh, připomeneme si eh, zrůdné činy, které se odehrály před tisíci lety. Jak jsme si mohli myslet, že 70 let po tomto civilizačním zlomu by se na něco mohlo zapomenout? My všichni jsme každý den pod dojmem této ničivé války a jejich dopadů. Jedním z výsledků této války byla vůle generací, těch, kteří zažili první a druhou světovou vládu, eh, válku zažít takový eh, a vybudovat takový řád v Evropě, aby se něco takového už nemohlo opakovat. Nadnárodní spolupráce národů přes hranice, a nejenom přes fyzické, hospodářské hranice, přes kulturní hranice, přes náboženské hranice. Vůle ke této spolupráci vytvořila Evropu, kterou máme dnes. A E, toto zhromáždění multinárodních poslanců je výrazem této vůle. Sedí tady poslanci evropských národů ve svobodném sebeurčení. V tomto parlamentu sedí nejrůznější zastánci nejrůznějších náboženství, e, ráz, politických přesvědčení, zástupci nejrůznějších kultur a národů, ale sjednoceni v jedné vůli, aby se již nikdy neopakovalo to, co se odehrálo na našem kontinentu. Je zázrakem, že se to všechno podařilo po tom všem, co se v Evropě stalo. Pro mě je to pokaždé znovu a znovu fascinujícím okamžikem, když se dostanu do tohoto plenárního sálu a vidím, že ve svobodném sebeurčování vytváříme Evropu, které se podařilo překonat války a hlad, překonávat a hlavně bourat hranice, kterému se podařilo budoucí rozdělení eh, po Jalské konferenci zbourat a žít všichni společně koexistovat v Evropě. Zázrak evropského sjednocení nám může pomoci aby taková lidská katastrofa se již nikdy neopakovala. Dámy a pánové, ale nemáme proto žádnou záruku. My jsme jen tak neodkouzlili válku ze světa. Existuje stále ještě. My jsme vytvořili struktury, které činí pravděpodobným, že se k nám válka nevrátí. Ale to jenom proto, že máme tyto nadnárodní struktury. Jestliže rozbijeme pak se tu opět zjeví ono nebezpečí, že ultranacionalismus, nenávist rasová, se vrátí zpět do Evropy. My jsme vytvořili určitý imunní systém proti válce, ale válku jsme nesprovodili ze světa a stále máme lidi v Evropě, kteří mají strach z války, z toho, že opět se budou posunovat jednostranně hranice v naší Evropě. Musíme být bdělí. Mír a svoboda, dámy a pánové, jsou velikým privilegiem mé poválečné generace, které náležím. Já jako Němec patřím k těm, eh, kteří eh, si nenaložili žádnou individuální eh, vinu. Já jsem se narodil po válce, ale chci dostat své povinnosti stejně tak, jako všichni, kteří vědí, že mír, tolerance, respekt mohou rozvíjet svůj účinek teprve tehdy nejsou-li sepsány pouze na papíře, ale uskutečňování v každodenní praxi. Velká síla tohoto parlamentu spočívá v tom, že činíme právě to. Ale proto nese Evropský parlament svou odpovědnost za to rozpoznat, že mír, tolerance, solidarita jsou každý den znovu a znovu eh, musí být každý den znovu a znovu hájeny. A to je úlohou našeho nadnárodního shromáždění poslanců, aby se stal dobrým nástrojem, nejenom jedním jediným, ale dobrým nástrojem pro to, abychom hájili Evropu vzájemného se respektování a míru a abychom si připomínali oběti válek a ty by nám měly propůjčit tu povinnost, abychom mír a Eh, důstojnost v Evropě považovala za naše nejvyšší cíle a hodnoty. Děkuji vám. Děkuji. Dámy a pánové, Eh, nyní vás žádám o chvilku pozornosti. Eh, vracíme se zpět do každodennosti naší práce, která začne technickými instrukcemi. Dnes tu opět máme 360 eh, ve fotografování v plenárním sále a moc vás žádám, abyste eh, si to uvědomili a v okamžiku, kdy kamera bude natočena na vás, se také prosím do kamery podívali a pokud možno se usmívali, protože tyto fotografie budou uveřejněny. Prostě sledujte asistenta fotografa, který vám dá znamení, až bude kamera nařízena směrem k vám. Kde máme asistenta fotografa? Aha, to jste vy, to je ten pán, jak se tomu říká, co má na sobě. Jak tomu říkáme, no, má ten pulover, ten svetřík na sobě a ten vám dá znamení a v tom okamžiku budete vědět, že se máte usmívat. Kamera zůstane v sále až do konce hlasování. A teď mám prozbu. Prosím pěkně, nedotýkejte se kamery, až budete opouštět sál. Já teda nevím, proč byste se měli dotýkat kamery, ale mám tady tu instrukci, takže prosím pěkně, při opouštění sálu se kamery nedotýkejte. Fotografie budou bezprostředně zveřejněny na webových stránkách parlamentu a bude moci je přenášet. To znamená, fotografie, která tady bude učiněna, můžete sami používat pro vaše komunikační aktivity a komunikační kanály. No, doufám, že je tady všechno jasné eh, a pakliže tento milý muž na vás zamává, tak se prosím pěkně usmějte.